pan przewodniczący! wznawiam posiedzenie. witam państwa bardzo serdecznie. zahajuji zasedání. velice vás vítám u tohoto posledního bodu naší rozpravy březnového zasedání pléna Štrasburského parlamentu. Zápis ze včerejšího dne byl dán k dispozici. Jsou k němu nějaké připomínky? Vidím, že ne. V tom případě ho považuji za schválený. Prvním bodem eh, našeho pořadu jednání je otázka k ústnímu zodpovězení na